právě, eh, které bylo na začátku schůze podle článku 134. Eh, eh, není žádna, nebyl podan žádný mm, žádost k hlasování.